přecházíme k dalšímu bodu a sice je to prohlášení komise o hodnocení doby řízení a doby odpočinku a já dávám slovo panu komisaři. Pane předsedo, já chci říct, že prohlášení komise k hodnocení doby řízení a doby odpočinku je následující. Nařízení EU vstoupilo v platnost 11. dubna 2007. To znamená asi před dvěma lety. A nahradilo pravidla o době řízení a době odpočinku, která se přes 20 let vůbec neměnila. Od přijetí tohoto nařízení komise aktivně sleduje jeho plnění, především prostřednictvím setkání s členskými státy, se zástupci průmyslu, odborů a také prostřednictvím různých pracovních skupin, které byly vytvořeny. V budoucnu komise bude jednou za dva roky zveřejňovat zprávu o plnění těchto pravidel. Předběžné závěry ukazují, že úsilí a investice států do kontrol se musí zvýšit aby bylo dosaženo požadované úrovně, tak jak to žádá Evropská komise. Pokud jde o hlavní iniciativy komise, můžeme citovat orientační linie, které se přijímají se souhlasem členských států a jejich cílem je harmonizovat pravidla o této době, době řízení a době odpočinku. Například v situaci, kdy řidiči musí přerušit odpočinek z naléhavých důvodů. Komise také aktivně pracuje na zlepšení digitálních tafografů. V lednu bude přijat balíček opatření, který by měl tento systém vyhodnocovat. Členské státy by měly disponovat specifickým vybavením na kontrolu těchto tafografů. Druhý balíček opatření má za cíl zpřesnit technická specifika těchto zařízení a teď se o tom jedná na úrovni komitologie. Cílem je ulehčit využití těchto tafografů ze strany řidičů a jednoduše zjednodušit manuální obsluhu. Komise v posledních dvou letech kontrolovala plnění tohoto nařízení a konstatuje, že v této oblasti došlo ke zlepšení. Členské státy přesvědčily ty země, které přistoupily této dohodě, aby nová pravidla přijali od roku 2010. Samozřejmě je nutné, aby členské státy dohlížely na to, že tato pravidla se budou v Evropě uplatňovat jednotným způsobem. A to jsem vlastně chtěl říct jménem Komise parlamentu. A velice pozorně si vyslechnu vystoupení jednotlivých poslanců parlamentu. Děkuji, pane komisaři. A nyní přejdeme politickým skupinám. Za EPPED dvě minuty paní Wortmann Koulová. Děkuji. Dnes došlo k jistému nedorozumění při prohlášení komise. Bylo to trochu zmatečné, ale jasné je, že otázky k ústnímu zodpovězení, které předložila frakce EPPDE, e, že tyto otázky představují základ pro dnešní prohlášení. Tyto otázky k ústnímu zodpovězení jsou výsledkem velkých obav, které panují, protože navzdory prohlášení komise jsou zde velké obavy, které se týkají praktického provádění. Pokud řidiče jde o jednu minutu déle, než má, pak to může vést k tomu, že o týdny později eh, dostane eh, pokutu za tuto jednu minutu a to jsou obavy, které mají um, speditéři a řidiči nákladních automobilů protože řidič také musí najít odpovídající parkoviště a ta parkoviště jsou většinou přeplněná. To znamená, že když chce řidič nalézt v noci odpovídající parkoviště, může to vést tomu, že pojede o pár kilometrů více, než by v podstatě měl. Chtěl bych, chtěla bych poprosit, aby se eh, ve zprávě, která bude předložena, jste se nezabývali pouze provádění těchto pravidel, ale také jasnými praktickými opatřeními, která by zajistila, aby ty obavy, které jsem právě vyjádřila, byly odpovídajícím způsobem zohledněny aby tedy sektor, o kterém se hovoří, mohl říci, jaké jsou problémy a co je třeba vylepšit. Protože ty pokyny, nemají v členských státech, jestli jsem to pochopila správně, žádnou právní závaznost. Tedy je možné se na ně odvolat, ale přesto v podstatě eh, nepomohou tomu, kdo se odvolává, protože nejsou právně závazné. A to je ten největší problém. A proto si myslím, že vy, pane Baro, který jste zde hovořil dnes i na pod, se svými odbornými znalosti, že byste mohl k té věci odpovídajícím způsobem přispět. Děkuji nyní na dvě minuty paní Tykau. Děkuji. Uh, uh, Evropská nařízení, eh, která se zaměřují na doby řízení a doby odpočinku pro eh, řidiče a přepravce, to se vztahuje jak na sociální podmínky v oblasti cestovní přepravy a také na silniční bezpečnost. Bohužel Evropská unie zatím neuplatňuje dostatek opatření, aby zabránila počtu dopravních nehod na silnicích. Samozřejmě členské státy musí zlepšit jednak své kontroly eh, dopravy a k té oblasti sociálních podmínek eh, se vracím ke zprávě mm, k té první zprávě předložené Evropskou komisí. Tato zpráva by měla být dvouletá, ale přišla trošku pozdě. A v té zprávě se ukázalo, že existují členské státy, které překračují minimální kvotu kontrol, které jsou jim uloženy. Ale na druhou stranu jsou i členské státy, které tyto cíle nenaplňují. Ve zprávě pana Grošesa o přístupu na trhu se nám spolu s radou podařilo změnit kompromisní změní v tom smyslu, že všechny dopravní kontroly nesmí být diskriminační, ať už je to na základě eh, etnika či eh, místa pobytu daného přepravce. I my nyní máme třeba také projekt pro bezpečné parkování a Mm, týká se to tedy oblastí parkovišť na hranici EU a Ruska. Zatím není možné dosáhnout bezpečných parkovacích míst, protože asi 40 všech krádeží, které, ke kterým dojde, právě dochází na takovýchto parkovištích a týká se to tedy zejména eh, automobilů nejrůznějších přepravců. Je tedy potřeba eh, vytvořit veškeré potřebné podmínky pro přepravce, aby mohli naplnit tyto doby řízení a odpočinku. Nyní za zelené paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Meine... Ano, Děkuji. Moje kolegyně z konzervativní frakce hovořila o tom, že odvětví má velké obavy, že se bojí, když přetáhnou tu dobu o jednu minutu, že by v podstatě o několik týdnů později museli uh, možná platit pokutu. Já z mého děska musím kolegy uklidnit, protože ty kontroly v těch členských státech jsou naprosto nedostatečné. Většina členských států neplní svou kontrolní povinnost nebo ji plní velice slabě. A za druhé, trestní stíhání, tedy stíhání um, v této oblasti je stále ještě v kolébce. A to i přesto, že máme katastrofální situaci na silnicích. Například, když eh, zastavíme řidiče, kte, jel 38 hodin bez stávky, tak promiňte, tak mě nemůže nikdo říci, že nenalezl parkoviště. Ne, zde je tlak ze strany zaměstnavatelů, podniků, firm, aby ti řidiči jezdili v podstatě až do padnutí a to je velké nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. Nemusím vám zde líčit, jak vypadají takové nehody právě s nákladními automobily. A je to také důležité pro sousední státy, protože eh, nákladní automobil může převážet také nebezpečný základ, který může potom zapříčinit vysoké škody. Proto si myslím, že dobré kontroly jsou naprosto nezbytné. A za druhé si myslím, že právě při zavádění digitálního tachografu máme příliš dlouhou dobu, kdy se pokoušíme implementovat v jednotlivých členských státech. A proto si myslím, že už pomalu opravdu je ta doba, kdy bychom měli začít lépe kontrolovat. Lépe kontrolovat ve prospěch řidičů, ve prospěch bezpečnosti silničního provozu i těch lidí, kteří sousedí se silnicemi. Děkuji nyní na jednu minutu za In dem pan Blokland. Děkuji, pane předsedo. Konečně máme na programu tuto směrnici. Od té doby, co vstoupila v platnost, se objevila celá řada stížností na to, jakým způsobem je uplatňována, takže se s tím něco musí dělat. Potřebujeme rychle nápravu. Co je potřeba změnit? Já nežádám sjednocený přístup ke všem pokutám, to je otázkou členských států, ale já chci systém, který je jasný, u kterého víme, co očekávat. A to je jediný způsob, jak upustit od neracionálních a příliš vysokých pokut. Současná legislativa nám dává určitý prostor pro diskriminační zacházení s řidiči z jiných zemí na evropských silnicích a to je nepřijatelné. Dochází k závažnému narušování vnitřního trhu. Ta nepřiměřená ustanovení v podstatě znamenají, že když někdo, dejme tomu, přijede do Francie, je tam čtvrt hodinky a dostane pokutu. Řidiči jsou v situaci, kdy nejsou schopni řádně naložit náklad. A může se stát, že o 15-minutové překročení, za 15-minutové překročení limitu zaplatí pokutu ve výši 1750 eur. Komise musí být mnohem přísnější, pokud je o narušování pravidel vnitřního trhu. Děkuji, pane Bloklande. A nyní přecházíme k řečníkům jednotlivým. Nejprve dvě minuty, pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Dodržování doby řízení a doby odpočinku u řidičů je zásadní, aby se zvýšila bezpečnost na našich dálnicích a abychom ochránili cestující. V lednu 2009 Evropská komise schválila balíček opatření, která mají zabránit zneužívání při využití tafografů a také, aby posílila kontroly členských států, pokud je o to, jak se ustanovení platná pro doby řízení a doby odpočinku dodržují. Tato opatření jsou vítána vzhledem k problémům, které se objevily v průběhu času, například se zaznamenáváním pracovní doby. Týká se to problémů, které souvisejí s digitálními tafografy. Já myslím, že jeden z nejdůležitějších aspektů, který by komise měla zvážit, je pomoc při transpozici směrnice 22 2006 do legislativy členských států a také při zbližování vnitrostátních ustanovení na základě článku 19 nařízení 561 2006 Rumunsko svou povinnost splnilo, ale jsou členské státy, které zatím ještě tento proces neukončily. A proto máme problémy při správném uplatňování sankcí přes hranice. Když vezmeme v úvahu dvouleté zprávy členských států v referenčním období, rád bych vyzval Českou komis, eh, Evropskou komisi aby také posoudila uplatňování nařízení nebo směrnice 561.06. Děkuji. A nyní minuta a půl pan Liberacky. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Hovoříme zde o době řízení a době odpočinku pro řidiče. Zároveň se však potýkáme s finanční krizí, která samozřejmě dopadá i na řidiče a přepravní firmy. Řada podniků v tomto sektoru se nyní potýká s vážnými problémy. Ten současný systém je poměrně komplikovaný a vůbec je otázka, jak uplatňovat pravidla, která zatím byla schválena. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že méně přísná pravidla, která umožňují roz, prodloužit týdenní dobu řízení, by měla vést k, ke zvýšenému nebezpečí na silnicích. Na druhou stranu přísné uplatňování pravidel a větší zátěž, zatěžování přepravního sektoru, to se týká třeba eurovinety a internalizace externích nákladů, to všechno může ohrozit tento celý sektor. Mnohokrát děkuji, pane Liberacký, a nyní má slovo pan komisař. Pane předsedo, dámy a pánové, s velkým zájmem jsem si vyslechl všechno, co to bylo řečeno. A musím říct, že toto nařízení už teď platí je to důležité pro bezpečnost dopravy i ze sociálních důvodů. Takže bych rád všechny ujistil, všechny ty, kteří vyjádřili jisté znepokojení, že komise si je vědoma postupného zavádění tohoto nařízení, které schválil Evropský parlament a Rada. Jsme ve spojení se sociálními partnery, s odborníky z členských států abychom si správným způsobem vykládali tato pravidla. A v lednu 2009 jsme přijali směrnici, která harmonizuje definici porušení a přestupků. A článek 10 směrnice z roku 2006. K tomu jsme vypracovali zprávu, která ukazuje, že pokuty v jednotlivých členských státech se liší, ale liší se i klasifikace těchto přestupků. To je první věc. Rád bych však dodal, a tím bych rád odpověděl paní Portman Kolové, která se zmínila o tom, že je nutné najít řidičům bezpečné místo k parkování. Paní Portman Kolová, vy chcete zabezpečená parkoviště, vy bojujete za to, aby bylo víc, ale v nařízení je možnost jezdit delší dobu dokud se nenajde takové bezpečné parkoviště. A je pravda, pane Liberacky, že musíme dávat pozor na to, abychom tento sektor příliš neomezovali. Ale musíme si uvědomit, že jsou tu i bezpečnostní rizika. A musíme myslet jen na ochranu řidičů před jistými riziky paní Lichtenbergerová. Vy jste to velice dobře připomněla. Připomněla význam těchto ustanovení pro silniční dopravu. Takže, pane Marinesku, já myslím, že my se pokusíme vyhodnotit uplatňování tohoto nařízení. Budeme to dělat průběžně a v současné době zatím ještě nemůžeme znovu diskutovat o legislativních ustanoveních. Musíte tomu nařízení dát určitý čas, aby se lidé vytvořili nové návyky a já jsem přesvědčený o tom, že to bude ku prospěchu celému odvětví. Protože lépe harmonizují pracovní podmínky a současně se více respektuje život řidičů a zvyšuje se míra bezpečnosti silničního provozu. To je zhruba asi všechno, co jsem chtěl říct. Samozřejmě nechci hovořit za svého přítele Antonia Tajányho, ale já si myslím, že on se postará o to, aby to hodnocení bylo provedeno a bude sledovat všechny tyto aspekty, všechna konstatování a jistě vezme v úvahu i tyto případné připomínky. To, co jsme slyšeli ve vašich vystoupeních. Děkuji, pane komisaři. Dalším bodem dnešního programu je diskuze o doporučení pro druhé čtení zprávy paní Dojlové o stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu. Takže podíváme se Pokud paní Dojlová nedorazí, přerušíme zasedání na dvě minuty a počkáme si, dokud se nám paní Dojlová nedostaví do zasedacího sálu. Výborně, tady máme paní Dojlovou. Přišla právě včas. Nechci to hodnotit jako triumfální vstup, ale je to velice příhodný výraz. Jste připravená, paní Dojlová? Výborně. Takže vám dávám slovo. Já jsem ten seznam řečníků sledovala a naše zpráva měla přijít na pořad jednání v 10.30, takže se skutečně omlouvám, že jsem vás nechala čekat. Nemáme tady, myslím, pana komisaře Verhojgena, nebo se pletu, je na cestě. Takže já můžu počkat, já bych byla radši, kdybychom třeba dvě minutky počkali, než přijde pan komisař, pokud vám to nebude vadit. Protože my už s panem komisařem Verhojgenem o této zprávě dva roky vedeme dialog. Přerušíme zasedání na dvě minuty, počkáme, dokud nepřijde pan komisař.